Uh, hello, colleagues, would you... Dobré odpoledne, vážení kolegové. Poprosím vás, abyste se usadili. Začneme odpolední jednání výměnou názoru s panem Guy Frhofstadtem, který je vyjednavačem parlamentu pro Brexit a přivítám tady také pana Broka, který je členem řídící skupiny pro Brexit. My se samozřejmě zajímáme o toto téma jako výbor, což jsme dali najevo již několikrát. Naposledy jsme vedli slyšení o dopadu vystoupení Spojeného království z EU na otázku životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. A během slyšení se myslím jasně ukázalo, že vystoupení Spojeného království z EU může mít zásadní dopad na oblasti, které spadají do naší kompetence. Řada otázek eh, během toho slyšení zazněla celá řada otázek a my jsme se rozhodli, že je předáme našim vyjednavačům. My jsme o tom informovali písemně také pana Parniera. rozhodli jsme se pozvat pana Frhovštata, Broka a Galtieriho, aby se dostavili na naše dnešní jednání. Takže bez dalšího už předám slovo nejprve panu Frhovštatovi, aby popsal pokrok, kterého se podařilo při jednání dosáhnout a aby nadestřel příští kroky, které by bylo vhodné podniknout. Děkuji, paní předsedkyně. Předně chci poděkovat výboru Envy za pozvání. Jsem tady společně s Elmarem. Děkuji také paní Valean a celému vašemu výboru za příspěvek, který jsme odve- eh, obdrželi jako skupina pro Brexit a opravdu to pro nás bylo nesmírně užitečné a potřebné, když jsme schvalovali tři usnesení, protože, jak víte, doposavat jsme schválili tři klíčová usnesení. A pokud dovolíte, paní Valean rozdělím úvod na dvě části. Nejprve obecný přístup, který jsme zaujali v naší skupině k Brexitu a pak mm, se zmíním o práci, kterou plánujeme v příštích měsících a ve druhé části se zaměřím na konkrétní záležitosti, které se týkají působnosti výboru Envy a položím pět klíčových otázek, které si myslím Eh, že by se měly v příští fázi vyjednávání řešit a spadají právě do vaší kompetence. Takže nejprve obecně k našemu přístupu. Jak víte, schválili jsme usnesení 13. prosince. Rada schválila společnou zprávu, která byla odsouhlasena mezi Spojeným královstvím a EU, a s tím, že závěr je takový, že bylo dosaženo dostatečného pokroku u tří hlavních záležitostí, to dobře znáte, občanská práva, finanční vyrovnání a otázka Irska. Znamená to, že Rada společně s parlamentem dospěla k závěru, že bylo dosaženo dostatečného pokroku ale to zase neznamená, že máme vyřešeny všechny problémy. Znamená to čistě jenom to, co to říká, tedy že pokrok je dostatečný, nikoliv však, že by všechny zbývající záležitosti byly uzavřeny. To se určitě týká i záležitostí, které se týkají envy, protože a nakonec e, i u těch tří e, záležitostí, kde bylo dosaženo pokroku, ještě přetrvávají některé otazníky, což skonstatovaly i výbory LIBE a MP. Jde především o postup, e, kterým se teď budou řídit britské úřady. Pokud je občanská práva, tak jde o to, aby v v té smlouvě o vystoupení byl ten postup přímo zakotven a na tom bude potřeba ještě hodně zapracovat. Musí to být postup, který je jaksi mm, nepříliš komplikovaný pro eh, občany, protože když veřejné úřady tvrdí, že ten postup bude opravdu jednoduchý, tak já to nikdy úplně neberu za bernou minci, protože často to bývá přesný opak a vzhledem tomu, že parlament je hlavním obhájcem práv občanů, tak eh, myslím, že musíme dbát na to, aby to bylo nastaveno správně. Takže to je to, co, eh, na čem jsme pracovali v minulosti, teď pokud jde o příští kroky. Jsou zde tři věci, tři klíčové problémy a určité linie, eh, na které bychom se měli pracovně v parlamentu zaměřit. Za prvé, musíme sformalizovat eh, a přenést tu zprávu o pokroku do formálního textu dohody o vystoupení. Musí tam být ta, fin, ta občanská práva, finanční vyrovnání, i irská otázka, ale samozřejmě se neomezujeme pouze na tři eh, tyto záležitosti musíme vyřešit všechny ostatní otevřené otázky. Druhá věc, na kterou se budeme muset zaměřit, je dosažení eh, dohody, a to ještě do března, ohledně eh, přechodného období je potřeba, aby tady byla určitá přechodná fáze, jakým způsobem to bude fungovat, jaký systém bude přechodně zaveden, to je potřeba dohodnout do března a všechny strany se na, na tom přístupu, kterým se bude řídit rada, musí dohodnout. A třetí linie, na kterou se v naší práci zaměříme, to je zahájení jednání od března Ohledně budoucích vztahů. Ta jednání tedy začnou až v, března, v březnu a potřebujeme k tomu politické prohlášení. To by bylo jakési východisko, bude to sam, buď to samostatný dokument, anebo to bude příloha ke smlouvě. Parlament si myslí, že bude eh, lepší, když to bude příloha k té smlouvě o vystoupení. Ta smlouva o vystoupení tudíž bude sestávat eh, ze smlouvy samotné, kde se budou řešit především ty tři hlavní otázky občanská práva Irsko a finanční vyrovnání. A k tomu bude ještě dohoda o přechodném období a ta bude součástí dohody o vystoupení podle článku 50. A ta samotná smlouva o vystoupení bude obsahovat i přílohu, kde se budou řešit naše budoucí vztahy. A toto všechno potřebujeme dořešit do března 2018. Z politického hlediska to v podstatě je, jako kdyby to bylo zítra. Zatím už jaksi uběhlo devět měsíců. Normálně by člověk eh, si stačil pořídit i miminko, ale na některé věci nevím, jestli je to opravdu dostatečný čas. Takže jak si to představujeme, že bychom tu práci zorganizovali tady v parlamentu? Tak pokud jde o tu smlouvu o vystoupení, tak jak už jsem řekl, jde o to převést tu zprávu o pokroku do podoby smlouvy o vystoupení. Jako parlament tomu věnujeme zvláštní pozornost, eh, hlavně z toho procedurálního hlediska, eh, pokud jde o ten postup pro občanská práva a jejich zachování. To je pro nás opravdu klíčové, protože můžeme sice zajistit eh, evropským občanům, kteří žijí v Británii a obráceně ta stejná práva, jaká mají nyní, ale hodně záleží na tom postupu, jak taková práva, ten statut získat, protože uh, ten usazený statut, jak jsme eh, o tom hovořili, settled status, ten už byl vypuštěn. Teď se uvažuje o jiném postupu a pokud bude byrokraticky noční můrou pro občany, tak to v podstatě nemá žádnou hodnotu. Parlament si tedy přeje nastavit takový postup, který bude fungovat spontánně, automaticky, aniž by to pro evropské občany představovalo nějakou byrokratickou zátěž druhá ta oblast, na které budeme pracovat, je přechodné období. Rada pro všeobecné záležitosti 28. ledna schválí pokyny pro vyjednávání s Británií ohledně přechodné fáze. Řídící skupina pro Brexit se vyjádřila velice pozitivně k postoji Rady pro všeobecné záležitosti, pozitivně k těm jejich pokynům, které vlastně říkají následující že přechodná fáze může být pouze pokračováním platnosti aký komunitér, tedy stávajícího stavu, nesmí dojít k žádné změně. Ne, že by se tam Británie vybírala selektivně, že v přechodném období budeme uplatňovat celní unii, ale už na jednotný trh, anebo naopak v rámci jednotného trhu zachováme volný pohyb služeb a zboží a kapitálu, ale už ne volný pohyb osob přechodná fáze tedy bude v podstatě pouze pokračováním členství, ale bez samotného členství. Bude se tedy plně uplatňovat AKI, kromě jedné věci, a to je zastoupení Británie v jednotlivých eh, orgánech eh, Evropské unie. To znamená, že Británie již nebude zastoupena v parlamentu, v komisi, ani v soudním dvoře, ani v účetním dvoře, a samozřejmě ani na radě. Takže půjde o členství bez eh, zastoupení země v institucích. To bude přechodná fáze. Všechny politiky zůstanou nedotčeny, budou fungovat, celá legislativa bude platit, eh, včetně judikatury soudního dvora, ale Británie nebude institucích, politických eh, institucích, které řídí EU, zastoupena. A druhá důležitá věc, eh, která se týká těch pokynů, je, že ten nový systém pro občany, kteří žijí v Británii, eh, se bude uplatňovat až po skončení toho přechodného období. Což si myslím, že je standardní. Takže ten nový systém o občanských právech, ten nový postup se bude týkat až období po přechodné fázi. Do té doby bude pokračovat eh, platnost komunitárního AKI. A tím se dostáváme k třetí věci, kdy skončí přechodné období. Návrh v pokynech je takový, že by, měl, že by měla ta fáze skončit v prosinci 2020 parlament, jak víte, ve svém posledním usnesení, no, v tom prvním usnesení byl trochu otevřenější, řekl, že maximální doba pro přechodné období by měla být tři roky. To znamená, že vyjednavačům vlastně říkáme, můžeme souhlasit s tou představou, že by přechodná fáze končila v prosinci 2020, ale představujeme si zde určitou flexibilitu, která může vyvstat z vyjednávání. A třetí oblast, na které parlament bude muset pracovat v příštích měsících, bude eh, práce na novém usnesení, které bychom předložili plenárnímu zasedání v březnu. A bude to usnesení ve kterém uvedeme, jak vnímáme budoucí vztahy mezi Velkou Británií a EU. Tady je opravdu klíčové, aby váš výbor nám poskytl eh, dostatek vstupních eh, materiálů ohledně toho, jak by měla ta eh, ty budoucí vztahy vypadat, pokud jde o životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, to, co spadá do vaší působnosti. Bude to skutečně velice rozsáhlé, usnesení neomezí se na několik málo odstavců, představuji si, že jich bude třeba 60, bude to veliké společné usnesení Evropského parlamentu, kde všichni vyjádříme náš názor na budoucí vztahy eh, s eh, Velkou Británií. Samozřejmě, že se budeme eh, zaměřovat na to, že řekneme, že celé to vyjednávání musí končit smlouvou v souladu s článkem 217, ale bude potřeba, abychom tam byli mm, konkrétnější ohledně toho, jak by měla vypadat ta spolupráce v jednotlivých oblastech, ať už jde o vnější vztahy, obchod, vnitřní bezpečnost, ve všech těch eh, hlavních eh, pilířích. Abychom toto všechno dokázali připravit, tak eh, již nyní v tomto týdnu organizujeme semináře za zavřenými dveřmi společně s Evropskou komisí. Účastní se jich i rada, ale separátně od Evropského parlamentu. Celkově se jedná o sedm témat, která se takto řeší ve čtyřech eh, uzavřených seminářích. Diskutujeme tam s komisí. My, jakožto řídící skupina pro Brexit, eh, jsme tedy zváni my jako členové této skupiny plus eh, předsedové výboru a také koordinátoři politických skupin, kteří, které jsou zastoupeny v té řídící skupině pro Brexit. jeden, jedno z těch sedmi témat, o kterém diskutujeme s komisí tímto způsobem, je zvláště důležité pro Envy. A týká se to rovných pravidel hry, stejných pravidel, včetně standardů environmentálních v oblasti bezpečnosti potravin a veřejného zdraví. Jde tedy o standardy, které by měly platit do budoucna. Vy samozřejmě za včasu dostanete pozvání na tento seminář a po ukončení seminářů vznikne text v naší skupině, který vám zašleme k té vaší tematice, abyste si to tady mohli společně probrat. Za to opravdu odráží vaše přání, názory a postoj vašeho výboru k těm konkrétním tématům, která se týkají vaší kompetence. A to usnesení, jak jsem říkal, pak budeme schvalovat na plenárce v březnu. A teď poslední věc. Jaká jsou ta konkrétní témata, o, které, o která nám půjde? Tak pokud jde o klimatické změny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, tady jsou problémy, ano, výzvy, ale jsou tady i věci, které přesahují národní hranice. některé problémy zkrátka hranic neznají. Neřídí se ani hranicemi politickými, ani jurisdikcemi a tak dále. Ještě zmíním druhou věc, a to, že 2000 eh, evropských legislativních aktů eh, v tuto chvíli platí pro oblast, eh, za kterou odpovídá ENVY, to je tedy rozsah komunitární legislativy v oblasti ENVY, platí samozřejmě zatím i pro Velkou Británii a vystoupení Británie pochopitelně bude mít tedy velký dopad, bude to veliká změna v této oblasti. A třetí věc, Eh, těch 2000 legislativních aktů a další eh, pojistky, které jsou v těchto aktech obsaženy, pochopitelně nemohou zmizet eh, v den vystoupení a bude potřeba přijmout přechodná opatření. Eh, řadu mm, z těchto věcí vyřešíme v tom přechodném eh, období, protože po vystoupení v roce 2019 až vlastně do začátku roku 2021 dojde k té přechodné fázi, kdy ještě plně bude evropská legislativa platit, všechně těch dvou tisíc legislativních návrhů v oblasti životního prostředí. Takže tam se nic měnit nebude, ale následně si musíme definovat eh, dohodu podle článku 217 a tam musí obsahovat postupy do budoucna. A na tomto tématu bych své vystoupení e, uzavřel, paní Valán. Já si myslím, že bude potřeba najít odpověď na pět klíčových e, otázek a tady bych poprosil i vás, abyste na ně pomohli najít e, odpověď, abychom to zapracovali do březnového usnesení. První otázka, jak zajistit, aby Velká Británie udržela stejné standardy oblasti životního prostředí a bezpečnosti potravin, jako má Evropská unie, což je velice důležité pro naše budoucí obchodní vztahy. Jakým způsobem to tedy zajistit? Druhá otázka, jak zajistit, že budoucí rozhodnutí Británie jakožto třetí země ohledně environmentální politiky nebude mít negativní dopad na zbytek Evropy. To je taková druhá pojistka, druhý bod nebo mechanismus, o kterém musíme diskutovat. V přechodném období ještě prostě ta situace nebude tak naléhavá, ale po jeho ukončení už to musíme řešit, jak zajistit, že jejich rozhodování nebude mít dopad na naše politiky. Třetí otázka, kterou by měl řešit váš výbor, se týká toho, jak udržet rychlý přístup k věci, která je klíčová pro evropské občany, a to jsou bezpečné léky. To je důležité pro lidi, kteří žijí a budou žít v Británii i pro Brity v budoucí EU, protože tady už vlastně nebude platit ta působnost Evropské agentury pro léčivé přípravky. Další otázka pro váš výbor se týká toho, jak řešit vzájemné uznávání studií, profesní kvalifikace, pokud jde o pracovníky, kteří působí ku příkladu ve zdravotnictví, což si myslím, že je takové jedno z nejdůležitějších odvětví, které budeme muset řešit. A poslední otázka, jak zajistit um, výměny důležitých informací a poznatků. Třeba pokud jde o bezpečnost léčivých přípravků, my máme řadu velice cených informací, které bychom si měli nějakým způsobem vzájemně zajišťovat. Nebo co když dojde k nějakým Mm, epidemím eh, v oblasti bezpečnosti potravin v mé zemi. Například eh, takový problém ohledně bezpečnosti potravin onehdá vedl i k pádu vlády, takže je potřeba promýšlet to, jak to budeme řešit, když eh, Spojené království nebude členem EU. Pane Stásy, moc se nesmějte, protože tehdy vaše strana dostala šanci dostat se díky tomu do vlády. Takže to je těch pět hlavních záležitostí. Možná jsou tady ještě jiná témata, ale na tyto otázky budeme potřebovat eh, v usnesení odpovědět. A to ne tak, eh, že k tomu zpracujeme 100 stránkové zprávy. Jenom eh, zestručníme, zhutníme náš názor na to, jak by to celé mělo fungovat a pak už je naším úkolem v řídící skupině pro Brexit ovlivnit při našich jednáních teda vedeme s radou to, aby se věc jaksi ubírala žádoucím směrem. A jsem velice rád, že jste mě pozvali na dnešní jednání, že si budu moci eh, vyslechnout vaše návrhy k těmto pěti záležitostem. Děkuji, pane Ferhovštete. Já si myslím, že mnohé věci ve vaší prezentaci vyvolaly pozornost, některé z nich už jsme diskutovali. V našem výboru jsou zde i nějaké novinky, takže předpokládám, že kolegové budou mít velký zájem. Ještě než dám slovo kolegům, tak bych ale ještě ráda vyzvala pana Broka, aby se vyjádřil k tomuto tématu. Prosím, pane Broku. Děkuji. Dovolte pár poznámek, abych doplnil k tomu, co říkal Guy je jeden z dobrých příkladů toho, že zatím Brexit Steering Group nemá žádné zvláštní problémy. To ještě může nastat, ale je to zatím velmi dobrá spolupráce, kterou jsme viděli velmi málo v tomto parlamentu. Mohl by prosím řečník hovořit do mikrofonu? Já mu vůbec nerozumím. Já se pokusím, ale má postava mi v tom trochu brání. Gy velmi správně hovoří o tom návrhu usnesení. Musíme tam dát tedy 60 bodů, vlastně dva pro každý výbor, takže abyste neměli nějaká zkreslená očekávání, že budete pracovat s nějakým obrovným, ohromným materiálem. Prosím, zaměřujte se na opravdu klíčové a důležité otázky. Pokud jde o přechodné období, pokud to bude uděláno tak, jak to definujeme, tak by zde neměl být žádný problém. Protože tak to musí být uplatňováno, nebude s tím žádný problém. A také změna aký komunitéra a použití transitního přechodného období bude v souladu. To bude kontrolováno z vaší strany, ale to také nebude problém. Jedna otázka, která zde je, to je Severní Irsko. Problém se Severním Irskem je, že tam budou regulatorní podobnosti mezi Irskem a Severním Irskem. My se budeme muset zaměřit na tento problém i z hlediska životního prostředí, bezpečnosti potravin. Tam si musíme dát velký pozor, to se jedná o praktické problémy. Na to se musíte podívat se svou zkušeností. Pokud jde o další dohodu, to je dohoda se třetí zemí. Není to další rozvoj současné situace. Je to nová dohoda se třetí zemí. A to znamená jednání od samotného začátku, jako jsme třeba dělali při obchodních jednáních s Kanadou. Měli bychom si toho být vědomi, musíme se ještě podívat na to, jak to budeme formulovat. aby tam byly dosaženy takové standardy, aby se daly otevírat trhy. Musíme si dát pozor na to, aby to nebylo uděláno způsobem, aby role Evropského parlamentu jako zákonodárce, aby to nebylo překonáno administrativní spoluprací mezi regulátory, protože zatím Británie nechce mít eh, takové řešení, které by ho zavazovalo k tomu, aby převzalo veškerou legislativu, platilo peníze a plnilo ty čtyři svobody. Takže nechtějí to, nechtějí být součástí jednotného trhu, takže to bude klasická obchodní dohoda s výjimkou takových záležitostí, jako je výzkum, Erasmus, bezpečnost. Myslím, že toho bychom si měli být vědomi a myslím, že tady máme příklady. vnitřní trh, životní prostředí. To jsou jisté věci, které jsou zajímavé, ale zajímavé bude i rybolov. 90% britských rybářů hlasovalo pro Brexit, ale teď volají po tom, že chtějí mít větší podíl na trhu EU. 65% jejich exportu zatím směřuje do EU ale zatím si to prostě nedali dohromady, tyto dvě čísla, takže musíme si dát velký pozor na to, aby tyto otázky, systém kvót, oblasti rybolovu, to nebude jenom otázka výboru pro rybolov, měla by to být i otázka, na kterou by se podíval i výbor NV. Všechno ostatní jsou ty klasické aspekty dohody o volném obchodu. V tom vašem dokumentu o veřejném zdraví a farmaceutických otázkách jsem načel zajímavou věc. Píše se, že 70 evropských eh, léků je uvolňováno ze Spojeného království. Znamená to, že je to výsledek Spojeného království anebo Evropské agentury pro léčiva? Ty produkty. Protože ten produkt, nebo tedy výzkum probíhá tam, protože v současné době agentura sídlí v Londýně. Emma. Zůstane to číslo na takové úrovni? protože v tom agentura nehraje roli, anebo je to způsobeno přítomností agentury v Londýně. To mi není jasné, měli bychom se na tento příklad podívat. Já si opravdu nedokážu představit, že 75% veškerého vývoje léčiv se provádí ve Spojeném království. Nevím, eh, protože Nelze podceňovat sílu farmaceutických firm v jiných důležitých evropských zemích, včetně mé, takže by bylo zajímavé podívat se znovu na ta čísla. Já myslím, že to je důležitá věc, abychom vyjasnili ten důvod. Já to neznám. Ale možná je zde problém s chápáním této otázky. V každém případě s tím musíme něco udělat. Myslím si, že v této otázce farmaceutických eh, produktů platí to tež. Je to třetí země a tam při jednáních musíme dohlídnout na to, aby byly dodržovány naše standardy. Poslední věc, jak jsem říkal, kvůli těm blízkým vztahům otázka bezpečnosti potravin a farmaceutických eh, produktů by neměla být poškozována politikou, aby se to nesesypalo. To by mohlo znamenat, že Británie dostane v těchto věcech eh, otevřený přístup na evropský trh, aniž by platila příspěvky na jednotný trh. Pokud produkt od produktu nebo odvětví od odvětví bude více používat tento argument bude říkat, fungovalo to tak dobře, tak to takto nechme, tak budeme mít situaci, kdy prakticky Spojené království bude mít přístup na vnitřní trh jako členové Evropské unie a přitom nebude platit příspěvky. Pokud jde o solidaritu, strukturální fondy, podíl na Evropském soudním dvoře, umožňování volného pohybu a tak dále. To je bod, který by neměl být zapomenut. V těch eh, instrukcích už z jara máme napsáno, že země, která opustí Evropskou unii, nemůže mít eh, stejná práva jako země, která zůstane v Evropské unii a plní své povinnosti a zodpovědnosti. Myslím si, že pokud nebudeme ctít tuto větu, tak to bude zmatek, protože tím vyšleme signál. Můžeme vystoupit, neplatit žádné peníze, ale budete mít eh, stejné obchodní příležitosti. Takže tady si myslím, že si musíme dát velký pozor. Musíme si uvědomit, že výchozím předpokladem je to, že se jedná o jednání se třetí zemí a není možné představovat si, že zůstanou na vnitřním trhu, pokud nebudou plnit své povinnosti. A můžeme potom postupovat odvětví po odvětví. V jednotlivých odvětvích by to možná bylo pochopitelné, ale výsledkem by byl zmatek. Takže já prosím, abyste se na to opravdu podívali, abychom mohli dělat tuto politiku abychom splnili to, že tam nebudou žádné podobné výhody. Není to trest, ale pokud by tomu tak bylo, tak by to byl trest pro naše členské státy, které své povinnosti plní a platí. To jsem dostal tady jako přílohu, že by tam mohlo nastat takovéto nedorozumění. Děkuji. Děkuji, teď jsme vás slyšeli více než jasně. V některých odvětvích, jako je třeba zdravotnictví, to možná bude komplikovanější. Nicméně teď dám slovo kolegům, aby se k tomu vyjádřili. Mám 12 řečníků, nejdříve dám slovo koordinátorům, jako první je to pan Lize. Dvě a půl minuty, to by bylo pravidlo, protože máme omezený čas. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, panu Feroštatovi a Elmanu Brokovi. Já myslím, že obecná linie kterou eh, tady představili, eh, je něco, co sdílíme v našem výboru. Eh, k přechodným ujednáním nejprve si myslím, že je důležité zdůraznit, že to v žádném případě nesmí být ústupek z aký komunitér, zejména co se týče ochrany životního prostředí, zdravotnictví a bezpečnosti potravin. A sdílím i to, co řekl Guy Frostadt Eh, že pokud to bude trvat déle nežli do roku 2020, tak to může být vlastně dobré, protože čím déle bude, budou platit ta přechodná ujednání, tím větší šance, eh, že mm, ti lidé přijdou k rozumu. Ehm, a že jim dojde, že Brexit nebyl zrovna dobrý nápad. Eh, mám dvě konkrétní otázky. Týkají se ochrany životního prostředí. A sice měl jsem schůzku s chemickým průmyslem v Německu a oni mi říkali, že nejdůležitější věc je to, aby REACH zůstal zachován, eh, aby Británie předpis REACH eh, používala i nadále. Je to všeobecný názor chemického průmyslu a to i ve Velké Británii. A druhá důležitá věc je, že ministr životního prostředí Velké Británie Michael Gould říkal, že by eh, nechtěl oslabit, nejbrž posílit ochranu životního prostředí. Já jsem ze začátku ho podezíral, že hledá argumenty pro Brexit, eh, protože mm, eh, vlastně takhle to na dlouhou dobu nechce. Potom, co se týče zdravotnictví, těch 70% tomu moc nevěřím, eh, tady k tomu bych potřeboval bližší informace, podle mě to takhle není. Co se týče průmyslu, mm, pacientů, lékařů a dokonce i britská vláda říkají, že chtějí v oblasti zdravotnictví všechno nechat tak, jak to je. Ale eh, První věc, o které musíme mluvit, je to, že nám to Britové musí přesně specifikovat. Eh, pokud oni říkají, že chtějí, aby všechno zůstalo tak, jak to je, tak eh, nejprv, první je ministr, kdo musí říci, že to takhle chce eh, pacienti hlasovali pro Brexit, takže prostě hm, pokud takže věci jsou tak, jak jsou a pokud mají být jinak, musíme o tom vyjednávat a skutečně musíme to vidět v širších souvislostech, tak jak říkal Elmar Brock. Děkuji. A nyní pan Dánc za SD. Děkuji. Jen velmi stručně. Vždycky to bolí, když hovoříte o Spojeném království jako o třetí zemi. Máte právo na toto dělat samozřejmě, ale je to bolestivé. Víte, že je zde spousta lidí v mé zemi, kteří proti tomu bojují a budeme v tom pokračovat. Nicméně, Nedá se nic dělat, právě teď se to děje a je zde spousta věcí, kterých se, se dotknul a které jsou velmi důležité. To přechodné období je důležité, aby byl zachován status quo, abychom zajistili kontinuitu a podniky často říkají, že nechtějí dvě změny, jen jednu změnu. A to si myslím, že co říkáte, dává, dává velký smysl. Environmentální standardy. Spousta lidí říká, že Brexit je příležitost, jak eh, to všechno vlastně snížit, odstranit eh, ty pojistky, které máme na evropské, tedy na úrovni naší země. Uh, to říkají takoví lidé, jako je Farage, Fox a tak dále, ti to říkají veřejně. Bude jasné v usnesení, že pokud jde o budoucí obchodní vztahy, tak v každé smlouvě, v každé dohodě o volném obchodu bude explicitní zmínka, že musí zůstat v platnosti stávající zákony na ochranu životního prostředí, protože samozřejmě to, co je stanoveno v Evropské unii, to je to absolutní minimum země jsou svobodné v tom, že se mohou rozhodnout mít přísnější pravidla. Potom to, že odejdeme z Evropského soudního dvora, to znamená, že už komise nebude mít jasné právo vymahatelnosti, ale už ani občané nebudou moci zažalovat stát, jako jsme viděli v mnoha příležitostech, když třeba občané žalovali britskou vládu pro porušení povinnosti. Řekneme něco, v tom usnesení, aby bylo právně vymahatelné to, co říkáme o těchto standardech a potom přístup k lékům, to musí být priorita v rámci těchto jednání. Dodávka léku pacientům musí být zachována a musíme vytvořit jednací směrnici, abychom zajistili bezpečnou dodávku a kvalitu léků, že to bude klíčový cíl Jistě nemůžeme zacházet do detailu, ale kdyby zde byl explicitní závazek v tom usnesení v tomto smyslu, tak by to bylo velmi dobré. Děkuji. Děkuji a nyní paní Gerling. Děkuji. Moje otázka se podobala tomu, co říkal Seb. Chci pochopit, co bude muset eh, plnit Spojené království z hlediska souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Zda zde bude nějaká dohoda o přístupu na vnitřní trh, eh, pokud bude, tak to musí obsahovat také environmentální element. Já se jenom bojím, že ten environmentální prvek nikdy není dost eh, viditelný. Je tam, lidé o tom třeba hovoří, ale mně se zdá, že to nikdy nebude centrální v žádné dohodě. To nemůže být věc, eh, kterou je možné snadno rozmělnit, takže já bych apelovala na to, aby to bylo opravdu centrální. Ale navážu na to, co říkal pan Brok. Jak o tom můžete hovořit do detailu? Je to podstatě stanovení principu a o to jde teď i mně. Za druhé, když hovoříme o přechodném období, tak nevím, není mi jasné, co to vlastně znamená. Podle mě to jen prodloužení článku 50 a jednání podle článku 50, protože v průběhu přechodného období toho bude ještě spousta k dohodnutí a myslím, že součástí toho budou i otázky životního prostředí. Je to tedy skutečně přechodné období, protože to má sloužit k tomu, aby se nějaká dohoda usadila. A my zatím nebudeme mít v přechodném období žádnou detailní dohodu k dispozici. Jen otázka o tom, Já uznávám tedy, že já jako poslankyně už nebudu v Evropském parlamentu po nebo tedy v druhé polovině 2019, ale stejně bude se parlament moci vyjádřit eh, k tomu, jak to bude vypadat v tom přechodném období, už tedy bez eh, britských poslanců. Jak vidíte, že to bude fungovat eh, v průběhu toho přechodného období? A myslíte, že zde budou nějaké příspěvky, nějaký prostor pro nějaké hlasy ze Spojeného království? Pan Gerbrandy? Já mluvím za Alde. Děkuji. Děkuji, pánové, za vaši prezentaci. Stejně jako Seb a Julie. Když slyším, že o nás mluvíte jako o třetí zemi, tak eh, bolí nás to a ano, pořád ještě bojujeme. My jsme byli členy přes 40 let. Přijali jsme celou řadu ekologických eh, zákonů, uzavřeli spoustu environmentálních dohod a půjde o to, abychom to prosazovali i do budoucna, aby zde byly závazné cíle. To znamená závazky v rámci splnění cílu COP9, potom cíle takových směrnic, jako je směrnice o ptácích, o vodách, o stanovištích. Bylo by katastrofální, kdyby Spojené království prostě začalo snižovat své environmentální standardy. A to by mělo dopad na zbytek Evropy. Myslím, že si toho jste vědomi. Paní May přišla s 25-letým environmentálním plánem, což zní dobře, ale zrovna dnes slyšíme, že Spojené království se brání tomu cíli 65 recyklovaného městského odpadu do roku 2025. Takže to jsou ty cíle, za které bojoval tento parlament. My máme strach, že teď hrozí, že bude odstřihnuto těch 40 let ochrany životního prostředí. My nejsme třetí země, která vstupuje přibližuje se a musí zvedat své standardy, aby se přiblížila evropské legislativě. My v podstatě splňujeme, pokud ne, tak bychom byli sankcionováni. V referendu byla poznámka, že musíme si vzít zpátky kontrolu. Převzetí kontroly bude, předpokládáme, znamenat, že se ty standardy budou snižovat. A jak budou Britové vymáhat své environmentální standardy? to je věc, kterou budeme muset řešit eh, bez účasti Evropského soudního dvora. A když jsme byli v Evropské unii, tak eh, tam byly sankce a teď už to platit nebude. Bude to mít dopady nejen tedy v oblasti zdravotnictví a řekněme léčiv, ale bude to širší než životní prostředí. Takže já bych chtěla slyšet nějaké záruky bude to mezinárodní smlouva, kde budou veškeré ty pojistky a záruky, které obsahuje jakákoliv smlouva tohoto druhu. Přístup eh, k lékům je oboustraný, na to nesmíme zapomenout. Děkuji. Děkuji, Katrin. A nyní pan Flanagan. Uh, thank you very much. Děkuji, Děkuji za tuto možnost eh, položit eh, otázky. Vy jste naším vyjednavačem pro Brexit eh, a když jsem byl zvolen, tak jsem byl zvolen proto, aby zastupoval názory svých občanů a najednou vy budete tím člověkem, který bude v tom posledku zastupovat názory našich voličů a parlamentu ohledně Brexitu. Já si myslím, že jste tady, dobře, máte tu funkci, je to součástí dohody, že jste byl zvolen, abyste mohl vyjadřovat své názory na ty glorifikované Spojené státy eh, Evropy, ale já si myslím, že právě kvůli eh, této úporné snaze po větší eh, integraci Spojené království odchází. Před referendem jste popisoval Velkou Británii jako mm, trpaslíka, kterým se stane, pokud eh, odejde. Takže já se chci zeptat, eh, Myslíte, že máte eh, pravdu, že se vám podaří udělat z Británie toho příslovečného trpaslíka a vezměte si, jaké obrovské dopady to bude mít na Irsko, naše vzájemné vztahy? Myslíte si, že skutečně je potřeba eh, Británii tímto způsobem ponížit eh, při odchodu a možná je potřeba také zvážit pečlivě ty, ty argumenty, když chcete, aby se Británie rozmyslela. Možná není dobré ji označovat za budoucího trpaslíka v našich vzájemných vztazích. Vy jste říkala, abychom se vyjádřili jako Envy, to je velice dobře, protože my už o tom diskutujeme v Agri. Uh, Diskutujeme o tom, jakým způsobem přispět tomu usnesení. Hovořili jsme o tom, že bychom sem případně pozvali pana Barniera a těžko se o tom přemýšlí, jakým způsobem k tomu přispět. Vy jste říkal, že se zpracuje usnesení, až ten text bude hotový, že ho dáte našemu výboru ke schválení, ale možná eh, by bylo jaksi výhodnější časově a ušetřilo by nám to práci, kdybychom si nejprve spolu eh, promluvili, abyste věděl, jaké jsou naše názory a ty se tam rovnou do toho textu promítly. Teď mé dotazy. Kdy si myslíte, eh, že Eh, respektive jaký dopad si myslíte, že bude mít eh, na rybolov eh, vystoupení Velké Británie? Myslíte si, že nastane to riziko, že se britské flotily více přesunou do, do irských vod? Doufám, že odvedete dobrou práci na, ve své funkci. Nyní pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto prezentaci a za možnost vyjádřit se. Já se omezím na jednu záležitost, jinak tedy dosti souhlasím eh, s tím, co vyjádřila většina politických stran, ale na jednu věc se vás chci zeptat. Vy jste nám poslal eh, takový briefingový materiál a hovořil jste tam o environmentální komunitární legislativě, o tom, že bude platit eh, nadále, ale co by mě ještě zajímalo, je eh, otázka dobré životní pohody zvířat, o čemž eh, ten úvodní materiál nehovoří, ale myslím si, že je to věc neméně důležitá zvláště potom, pokud jde o hospodářská zvířata, divoce žijící zvířata, domácí mazlíčky i laboratorní zvířata. A myslím si, že tady je poměrně rozsáhlá legislativa, která se těmto záležitostem věnuje a má samozřejmě dopad e, i na obchod, který musíme nějakým způsobem ošetřit e, ve prospěch Evropy, protože kdo ví, co se stane, Následně po Brexitu, když britská vláda rozhodne, že nechce mít eh, tak vysoké standardy, pokud jde o eh, třeba hospodářská živo, eh, zvířata a podávání hormonů těmto zvířatům. Co když se rozhodne, že tyto standardy naopak sníží, tak pak bude potřeba zajistit my jako Evropa, že otázku dobrých životních podmínek zvířat neopomeneme a v tom usnesení ji explicitně zmíníme. Děkuji paní Reid, prosím. Děkuji, dobré odpoledne, pánové. Podobně nebo spíše na rozdíl od řady eh, vystupujících, já si myslím, že Brexit eh, bude příležitostí pro Británii, příležitostí pro další prosperitu. Řada evropské legislativy je teď eh, u nás problematická, například CZP, takže jsou to například problémy rozsáhlých farem nebo povinné eh, požadavky na využívání půdy, eh, pěstování plodin, půda ležící ladem eh, a, a tak dále. Já myslím, že to vše je v neprospěch životního prostředí a Jeden eh, ze zemědělců eh, v mém eh, obvodě zjistil, že se přestalo dařit jeho včel, včelstvům, protože včelám chybí potrava. Nebo další příklad, mléčné kvóty. Farmy v Británii jsou v chaotické situaci, Myslím si, že tedy je třeba vnímat tu nastálou situaci jako příležitost, příležitost pro životní prostředí mimo jiné. A tak to vnímám tu situaci já jako možnost do budoucna, možnost další prosperity. A samozřejmě, že si přejeme i nadále zůstat přáteli, obchodovat, být dobrými sousedy, ale chtěli bychom mít také mm, příležitost sami se rozhodovat o legislativě. Doufám, že se nám nakonec podaří dosáhnout dohody, protože ale nechtěli bychom, aby nám Evropská unie přikazovala, mm, co bychom měli dělat eh, za deset let. Děkuji. Paní Melin. Monsieur, merci de... Děkuji, pánové, za to, že jste nás informovali o probíhajících jednáních. Já jsem jménem své, frakce si zapsala těch pět otázek, které jsou vám prezentovány a na které se zaměříte. V tom prvním bodě hovoříte o důležitosti zachování stejných norem ve Spojeném království jako v EU. Myslím si, že naši britští přátelé opustili Evropskou unii právě proto, aby se nemuseli těmito normami řídit. Pan Brok tady ukazuje na to, že jsou domýšliví. Já si myslím, že já si myslím, že všichni by měli snižovat eh, a prostě ty, ta svá Eh, očekávání, protože bude to třetí země a z toho je třeba vyvodit důsledky. Pan Flanagan tady říkal, že důležité také určit, kde budou hranice. Ve Francii za Kale, po dohodě s Kale, prakticky jsou eh, tisícovky migrantů, zablokovány ve Francii. Několikrát eh, obědou Francii, přesouvají se z různého ubytovacího zařízení, z různých ubytovacích zařízení. Někteří z nich eh, jsou tedy žadateli o azyl, jiní z nich eh, se potom musí vrátit, vrátí se zase do Kale za zcela nepřijatelných podmínek ze své nepřijatelném zdravotním stavu, takže je opravdu důležité, abychom vyjednali, kde budou naše hranice a od toho tedy očekáváme hodně. Děkuji. Thank you very much. No... Děkuji. Paní McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Frhovštatovi i panu Brokovi za prezentace. Vy jste položili těch pět otázek ohledně toho, jak si počínat, ale odpovědi eh, budeme moci dát, až budeme vědět, eh, jak se rozhodne eh, Velká Británie. Zmíním teď některé dopady, které může mít vystoupení Británie na pacienty, na léčivé přípravky. Tak například, když se vezmete otázku přístupu k lékům, tak 45 milionů pacientů odjíždí eh, do zbytku Evropské unie. Ten eh, pohyb je samozřejmě i opačný a já se ptám, eh, jak bude ta situace vypadat po, po vystoupení. Nevím, jestli se ptát, co si přeje Velká Británie, protože když se zeptáte britských kolegů, tak říkají, že chtějí samozřejmě ta nejužší možná pouta zachovat, ale jakým způsobem to nikdo neví. Pokud jde o otázku kvalifikací, tak to řešíme. Na Irském ostrově máme vynikající přeshraniční péči díky Evropské unii. Jakým způsobem to bude fungovat dále, nevím. Strávila jsem naposledy tři hodiny se zástupci lékařské eh, ho združení z Irska a řešili jsme to bezvýsledně. Takže já chci zdůraznit, že skutečně otázky bezpečnosti pacientů eh, jsou velice naláhavé. pokud se jakýmkoliv způsobem odkloníme od stávajícího systému. Farmaceutický průmysl tady eh, v Evropském parlamentu zdůrazňoval to, že je potřeba zachovat stávající režim, včetně EMA. Je potřeba, abychom byli součástí agentury eh, abychom měli přístup eh, k těm eh, poznatkům, možná se inspirovat norským příkladem. Podobně ta situace vypadá i v oblasti životního prostředí a bezpečnosti potravin. U bezpečnosti potravin si myslím, že to je opravdu velice znepokojivé, eh, k čemu dojde, pokud bude uzavřena obchodní dohoda s Evropskou unii, poté co už nebudeme tedy členy jak se změní naše standardy v oblasti bezpečnosti potravin. Myslím si, že tragédií je to, že se snažíme vlastně vyjednávat teď ve váku, nemáme žádnou představu o tom, co Spojené království skutečně chce a my jenom víme, že potřebujeme ochránit své občany a své trhy. Děkuji. Děkuji, nyní pan Leinen. Ja, danke, Frau Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud Velká Británie odejde ze společného vnitřního trhu, tak si myslím, že se můžeme obávat, že dostaneme nové standardy, jiné standardy eh, pro zdravotnictví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí. Eh, to prostě v rámci Brexitu už bylo mnohokrát oznámeno, že oni chtějí jiné standardy. A aktuální třeba je ta skutečnost, že Tereza May eh, Eh, odporuje nebo spochybňuje naše cíle v oblasti plastů. Čili ono to nebude lepší, ono to bude horší. A samozřejmě eh, můžeme se pokusit vyjednat obchodní smlouvy eh, pomocí, mm, za pomoci výboru, ale řekl bych, že je nás 27 zemí a Británie je jedna země. Takže nemůže být, že ocas bude vrtěti psem Velká Británie nás nesmí stáhnout někam, kde ten velký blok, kam ten velký blok 27 států nechce. Já kvůli času um, zmíním jenom, jenom jedno konkrétní téma. Británie chce vystoupit ze smlouvy Euratom a s tím souvisí celá řada otázek, protože uh, máme bezpečnostní standardy pro jaderné elektrárny i pro jaderný odpad, uh, přeshraniční výměna informací, informací například, nebo vlastnictví jaderného eh, materiálu vojenského. To je celá řada věcí, která souvisí právě se smlouvou Euratom. Nyní pan Florenc. Já, Děkuji. Když to tady tak poslouchám, tak myslím, že je jasné, že očekáváme, že standardy se změní. Pokud se standardy mění, tak já se ptám, nakolik těch 27 zemí je připraveno na to, že standardy eh, budou nějakým způsobem eh, prověřovány v oblasti chemie, azbestu, stavebních materiálů. Těch 27 evropských zemí jsou připraveny na to, eh, aby měli pod kontrolou eh, dohody s touto novou třetí zemí? Uh, thank you. Děkuji. Paní Cabezon Ruiz. Děkuji. Já chápu, že tady vzniká veliká nejistota ohledně otázky veřejného zdraví a ohledně dalších věcí, které souvisejí s Brexitem, ale já si myslím, že to nemusí nutně znamenat, že stojíme před obrovským problémem. Tím základním problémem, totiž eh, pokud hovoříme s různými představiteli eh, ze Spojeného království, si myslím, je problém samotného Spojeného království. To má eh, problém Ono se jak se hodně postupně vzdalovalo z našeho eh, modelu eh, ochrany veřejného zdraví, eh, byť tedy sdílíme některé standardy a Vidíme, že Británie se chce vzdalovat a tak je těžké možná dosáhnout nějaké dohody, kde bychom zajistili přetrvání našich standardů do budoucna. S tím souvisí některé otázky, například pracovníci v zdravotnictví, kteří pocházejí eh, z jiných zemí a pracují eh, v, ve Spojeném království na 10 až 14 eh, Jde tedy o jejich vzdělání, jde o jejich kvalifikaci. Já myslím, že prozatím nemáme žádné záruky pro tyto profesionální zdravotníky, kteří se vydali z různých států EU e do Velké Británie, takže kromě uznání kvalifikace bychom měli hovořit také eh, o případném zajištěném návratu eh, těchto pracovníků. Pokud jde o přístup eh, k léčivům a výzkum, to jsou další oblasti v rámci programu výzkum do roku 2020. Excelence, kterou teď vidíme ve Velké Británii, je, myslím, ze značné části dílem společných evropských investic, nebo aspoň z velké části, a je potřeba to uznat. Každopádně, pokud jde o vzájemné vztahy eh, ve výzkumu, já si myslím, že to je přidaná hodnota a bylo by škoda o ní přijít. Pokud jde o přístup k léčivům, tak eh, Spojené království je obrovským trhem eh, i, i celosvětově. A myslím si, že východiskem pro nás musí být eh, dodržení eh, evropských standardů. To musí být východiskem pro další vyjednávání. Nesmíme dopustit, aby došlo k jejich eh, poklesu. Takže určitá nejistota a strach tady samozřejmě je, ale já si myslím, že je potřeba ještě získat dostatečné podkladové informace. Uh, the contribution of all members. Takže děkuji. Nyní pan Brok. Uh, děkuji. Pokusím se zareagovat uh, na některé ty otázky. Určitě nezmíním všechno, to už se rovnou dopředu omlouvám. Navíc uh, ještě musím odejít brzy, protože jak si mám s voliči plánovanou, plánované setkání. Já si myslím, když dovolíte, odpovím německy, že přechodná ustanovení, a teď to budu trochu generalizovat, znamenají podle našeho pojetí, že co se týče standardů, všechno zůstane tak, jak je. Je to trošku nediferencované, ale v podstatě to takhle je. A potom, až se podaří toto úspěšně eh, uzavřít, tak bude vyjednána dohoda se třetí zemí. To nebude pokračování, to bude něco nového. Já mám pocit, že někdy, eh, když slyším ehm, prohlášení z Londýna nebo i tady z našeho parlamentu, že největší příznivci eh, Brexitu najednou hlásí, že všechno zůstane tak, jak to je a mně připadá, že ty britské dokumenty jsou někdy jako žádost o členství v Evropské unie. Evropský soudní dvůr eh, a peníze, to jsou výjimky. A mám tady, eh, už jsem tady zažil pár takových příkladů, alespoň jsem to tak pochopil. A některé argumentace v oblasti farmaceutických produktů například se nám to snaží vysvětlit. Je to stejná argumentace, jakou slyšíme my Němci vždycky v tom smyslu, že eh, BMW eh, prodává spoustu produktů do třetích zemí, že to je podobná dohoda. Je to prostě dohoda se třetím státem, to bude dohoda se třetí zemí. Jak kdo se rozhodl pro Brexit, tak musí nést následky Brexitu. Um, musíme to udělat čistě, musíme najít konstruktivní řešení. A Velká Británie prostě odmítá norské řešení a odmítá celní unii, takže a chce prostě vyjednat smlouvu. A nebude to smlouva plus, plus, plus, že tam zůstane, zůstanou výhody e, vnitřního trhu a zmizí všechny povinnosti. Na tohle to tohle to musíme mít na paměti, abychom vlastně těmi detailními úpravami nezřídili něco jako členství Velké Británie v Evropské unii bez povinností. Druhá věc, co se týče obchodní smlouvy, eh, můžeme být velkorysí ve společném zájmu, protože Brexit uškodí oběma stranám. Dokud Velká Británie bude zachovávat standardy. A e, mluvilo se tady o otázkách e, regulačního e, výboru a TTIP, která pravidla pro nás jsou závazná a na čeho se bude podílet parlament. Každá ta úprava musí znamenat, že suverenita tohoto parlamentu jako legislativního tělesa zůstane zachována. To musíme říct zcela jasně. A jak, jestliže Velká Británie řekne, že chce autonomii eh, a standardy se eh, určují někde mimo Evropu, tak eh, není mi jasné, proč, kde je ta logika toho, když si někdo chce zároveň zachovávat vlastní standardy. Já doufám, že v nejbližších měsících nám britské návrhy pomůžou k tomu, abychom to pochopili. A proto já bych eh, se nerad nechal svést na eh, eh, nějakou cestu, kterou se nechci vydávat v rámci detailních řešení. A otázky, které tady zazněly, týkající se velké ochrany životního prostředí. Michael Gove je největším, jedním z nejfanatič, nejfanatičtějších příznivců uh, Brexitu. Říkal vždycky, že chce opustit tu evropskou byrokracii. A právě v této oblasti, kdy eh, lidé označovali, eh, označovali eh, ochranu životního prostředí za jednu z největších byrokracií a najednou volají po standardech, no tak to taky nechápu. A co z toho je propaganda a co to ne, to, to co se týče zemědělství, nevím, to um, se teprve ukáže. Měli bychom dát jasně najevo, že co se týče kvality produktů, bychom Eh, poměry eh, v Velké Británii měly eh, proskoumat ve všech produktových oblastech. Pokud někdo tady navrhuje, že Evropská léková mm, agentura by zase měla zůstat členem, tak Ehm, musí, ale potom, ehm, že by tedy Británie tam zůstala členem, tak musí být ale ochotna platit příspěvky v plné výši. To tež platí pro Europol. Ehm, platit, pokud budete ochotni platit eh, příspěvky, tak můžete spolupracovat, ale jinak to prostě nejde pokud se nezaplatí příspěvek, já jsem dnes například měl jednání, nebo včera to bylo s norským velvyslancem a říkal, že třeba v rámci programu Horizon nebo Erasmus eh, platí stejný příspěvek z mm, HDP jako jiné členské země. A to prostě musí být zajištěno i zde. A pokud eh, v oblasti těchto agentur eh, si chcete jaksi vyzobávat jenom ty výhody, také se musí obecně, musíme to obecně přehodnotit. Eh, vlastně mm, musíme najít správnou cestu pro spolupráci v rámci vědy a výzkumu mezi univerzitami například a dále. Eh, ta určitě nes, tady určitě Velká Británie nepředstavuje eh, to kritické množství pro to, abychom mohli v celosvětové konkurenci obstát. Ale v současné době 20 nebo 25 prostředků z eh, programu Horizon eh, jde do Velké Británie. Pak samozřejmě členství Velké Británie za mm, současných podmínek by prostě bylo zapotřebí eh, přehodnotit. Jakmile ty podmínky eh, budou, eh, budou odpovídat, budou rozumné, tak pak se o tom dá mluvit. Čili ti, kteří chtěli Brexit, se musí zamyslet nad tím, jak tento problém vyřešit. A to jsou, myslím, hořká fakta, se kterými se musíme nějak vypořádat. Pan Flanagan, vaše Eh, politická skupina je členem řídícího výboru pro Brexit a tím je, myslím, řečeno vše. Není tady nic, co by eh, vaší politické skupině bylo jaksi upíráno a myslím si, že eh, když zmíním otázky například dobrých životních podmínek zvířat, já chápu, že animal welfare je součástí evropských standardů jak z hlediska ochrany eh, přírody, tak z hlediska ochrany nebo bezpečnosti potravin. A to zase jsme u stanovení standardů. Eh, pokud se mají dodávat produkty, tak musí mít splňovat určité standardy. Eh, pokud nebudou splňovat standardy, tak je to problém. A to platí i pro standardy z oblasti mm, dobrých životních podmínek zvířat. Já si myslím, pan Florenc, pan Líze, oba eh, mluvili o prověřování standardů. Možná, že se o tom můžeme pobavit separátně, eh, o tom, co znamená z hlediska Velké Británie uplatňování eh, předpisu REACH, jak dosáhnout zachovat spolupráci, ale zároveň zachovat standardy. A rád bych vás požádal o to, abyste vždycky neříkali eh, o tom, že tady jde o vztah Británie eh, a 27 států. To je vztah Británie a Evropské unie eh, aby náhodou někoho nenapadlo vytvářet si nějaká speciální individuální ujednání. Já myslím, že to si musíme ujasnit že ty otázky musíme řešit společně, ve společném zájmu. Jo, Leinen zmínili také důležitou věc, to je Euratom. To nej, tady nejde jenom o vlastnictví jaderného materiálu, ale um, prostě o um, prověřování kontr- uh, bezpečnosti, kontrolu bezpečnosti. To je nevyřešený problém v, s obrovským dosahem. A určitě to bude jedna speciální kapitola vyjednávání eh, o tom, co se bude dít s, po vystoupení z Euratomu eh, z hlediska politického, ekonomického. Já jsem toho názoru, že budeme muset velmi podrobně eh, o tom diskutovat. Teď eh, vlastně vytváříme hlavní směry pro druhou fázi. V první fázi to je vlastně eh, ta smlouva o vystoupení, která musí být hotová do března, pak vyjednáváme smlouvu o přechodném období, aby to prostě e, nešlo ze dne na den. To přechodné období bude trvat dva roky, nebo uvidíme. Eh, a pak musíme vytvořit smlouvu, která bude upravovat rozumným způsobem naše vzájemné vztahy. A myslím si, že eh, v této souvislosti, a teď se budu opakovat, se musíme podívat na to, eh, jestli po březnu 2019 Británie bude třetí zemí, i když tady budou určitá, no, určité specifické úpravy v podobě smlouvy o přechodném období. Uh, jestli tedy budeme jednat s Británií jako se třetí zemí, se všemi dopady, které s tím souvisejí, abychom si rozuměli, abychom nevzbuzovali tady nějaké falešné naděje. Když se mluvilo tady o hranicích, eh, o migraci, eh, v referendu se mluvilo o tom, že Evropská unie v otázkách je zodpovědná za migraci ve Velké Británii. A že volný pohyb pracovních sil z Evropské unie, z Polska například, a také pohyb uprchlíků ze Sýrie a z Iráku. Francie vykonala větší úsilí v Calais Velká Británie, která není v šengenském systému a která měla vždycky kontrolu nad svou vnější hranicí. Toho se mm, Velká Británie nikdy ne, nevzdala. Takže Francie tady chránila Velkou Británii. Po Brexitu ten Francie už tuto povinnost mít nebude. Takže Velká Británie si ten problém bude muset řešit sama nebude už povinností Evropské unie nebo Francie, aby chránila tuto hranici. A to si příznivci Brexitu musí jasně uvědomit. Děkuji vám. Thank you, Mr. Brock. Mr. Brock. Děkuji, pan Frhofstadt nyní. Já eh, chci reagovat eh, na pana Broka. No, tento výbor pokrývá úplně vše, včetně dohody mezi Francie a Británií. Elmar, i já, i mnozí z vás použili slovo třetí země a pan Danc s tím nebyl spokojen. A právem, ale ten eh, důvod, proč to používáme, je velmi jednoduchý. To není naše volba, to je volba Spojeného království. Pokud Spojené království říká, svoboda pohybu není možná, no, tak prostě není možné žádné takovéto poloviční řešení, když Británie říká, že zde nemůže být dohled ze strany Evropského soudního dvora, tak eh, tam eh, není možno Není možno jiné řešení. Stejně tak eh, není možná celní unie podle toho, co říká Spojené království. Důvod, proč o tom hovoříme, není naše volba, to je jejich volba. To jsou jejich červené linie, které vedou k tomu, že jdeme od plného členství podle toho, že toto není možné, celní unie není možná a tak dále. A dnes hovoříme tedy o dohodě se třetí zemí. Prostě ty červené linie nás směřovaly k tomu, co teď máme na stole. A ne vůle nebo volba sedmadvacítky, že bychom my říkali, chceme toto či ono. Jediná věc, která se nemůže stát, je, že bychom vytvořili situaci, kde by byly ohroženy environmentální standardy, ale to tež platí pro finanční služby, tam je úplně stejný způsob uvažování protože nakonec to podkopává naši Unii. Teď Spojené království je jednou zemí z 28. Když hovoříme o standardech pro životní prostředí, tak eh, vy zasedáte v agenturách, v parlamentu, v komisi, eh, na radě, Prostě spolupracujete s ostatními 27 a společně vypracujete dohodu. Někdy je tam blokační menšina, Někdy si Británie zahraje klíčovou roli, prostě máme nějaké příklady, ale tak to funguje. Ovšem, my nemůžeme dovolit, aby tento systém byl nahrazen bilaterálním systémem, kdy pro každý environmentální standard budeme mít dohodu EU 27 a budeme to muset vyjednávat se s Británií. No tak to se můžeme Evropské unie rovnou vzdát, protože to by bylo signál pro všechny opustte nás, vystupte a získáte sílu, získáte autoritu. A u každého standardu, u každé normy by zde potom byla bilaterální dohoda mezi budoucí Evropskou unii 27 a Velkou Británií. A to my nedovolíme. Ani pokud jde o životní prostředí, ani pokud jde o finanční služby v žádném odvětví. Protože by to podkopalo Unii a vytváří to nový systém, kdy země je v součástí 28 a vy to nahradíte bilaterálním systémem, kdy ti, kteří vystoupí, získají sílu, aby mohli uzavírat bilaterální dohody s EU. Ten systém musí být takový, že Evropská unie bude mít nadále svou autonomii při rozhodování o svých standardech. To se měnit nebude do budoucna, budou třeba konzultace se Spojeným královstvím přechodném období bude systém arbitráže z EU, tedy se Spojeným královstvím, za a nového uspořádání, pokud budou nějaké spory. Ale nikdy nebudeme podkopávat autonomii 27. rozhodovat o svých standardech a uplatňovat své standardy. Takže konzultace, ano, v přechodné fázi ano, arbitráž v budoucnosti za nového uspořádání ano, to vše bude možné, ale určitě se nenaruší autonomie 27 rozhodovat o svých standardech a potom je požadovat od svých protistran a Spojené království bude protistranou může proběhnout nějaká konzultace, ale rozhodně nebudeme provádět outsourcing eh, našich pravomocí na nějaký nový typ eh, nějakého orgánu EU plus Spojené království, kde by se rozhodovalo, protože to se nestane, to bychom se vzdávali své nezávislosti. A to se nestane. Všichni říkají, že chtějí zachovat všechno, jak to je, no to nejde, to prostě nejde. To je nemožné. A my nemůžeme využít tuto celou debatu k tomu, abychom snižovali autonomii a sílu Evropské unie. Druhý bod, my nikdy nedovolíme, aby se snižovaly standardy Evropské unie. To bude benchmark, to prostě bude ten referenční bod a tak to děláme vždycky, když jednáme se třetími zeměmi. Ty prostě se nesmí narušovat ty naše standardy, nebudou se nikdy snižovat. Ty standardy je třeba dodržet a to rozhodně nebude příležitost k nějakému závodu směrem dolů, aby se snižovaly tyto tyto standardy. Mohly by to být i pracovní standardy, to ovšem není tedy záležitost tohoto výboru, ale jiných výborů. Třetí prvek, který zde zazněl, jak to vymáhat. Bude specifický systém, to je jasné. To máme ale v každé dohodě, s každou třetí zemí. Specifický systém arbitráže, ale pokud jde o interpretaci zákona EU, tak to nebude dělat eh, žádný arbitr, bude to dělat Evropský soudní dvůr. Pokud půjde o interpretaci evropské legislativy, tak ji bude interpretovat jedině Evropský soudní dvůr. A ten bude nezávislý na arbitráži. Tady do toho může občas vstoupit, ale pokud půjde o, arbit, o interpretaci evropské legislativy, no tak eh, tam je třeba obrátit se na Evropský soudní dvůr. Opět nemůžeme to outsourcovat mimo struktury EU. Přechodné období, paní Kerling. Přechodné období je součástí toho vašeho odchodu. To nebude zvláštní věc, to bude součást toho postupného stahování podle článku 50. To přechodné období nemůže trvat 10 let, protože to už potom není žádné přechodné období. No. A ani by to nemohlo být součástí toho odchodu. Může to být součástí odchodu pouze v případě, že to bude omezeno v čase. A proto pan Barnier, vyjednavač Evropské unie, říká do roku 2020 a my říkáme možná o trošičku déle, maximum tři roky, ale bude to součástí toho odchodu. Takže až v říjnu tohoto roku dostaneme uh, Eh, ty papíry, ten dokument, tak to bude článek 50, tedy odchod, eh, včetně přechodného období, plus možná příloha, to bude politická deklarace o budoucích vztazích. Myslím, a teď budu pokračovat trošičku rychleji, budu procházet ty jednotlivé poznámky, které zde zazněly, myslím si, že je úplně jasné, že je třeba najít řešení. Ale my je známe, máme například eh, ve výzkumu, v Euratomu nebo v EMA. Máme příklady, jak už to funguje se třetími zeměmi a máme také standardy, abychom je mohli uplatňovat v případě Británie. Poslední poznámka pro pana Flanagena. Vy říkáte, jste dobrý vyjednavač, protože jste federalista. Já jsem v dobré společnosti, Gaspary, Schumann, podle mě i Churchill byl federalista, i když byl Brit. Já si nemyslím, že to je problém. Já jsem říkal, že některé země jsou uh, trpaslíky. No prostě tak to je osamoceně, jsme prostě trpaslíci a jediná věc, jak se tomu vyhnout, jediná možnost je pracovat společně. Prostě všichni jsme trpaslíci. Někteří to vědí a jiní to zatím nevědí, ale velmi brzy se to dovědí. A já myslím, že taková je realita. Takže si myslím, že absolutně klíčové je, abychom, pane předsedo, k těm pěti otázkám, které jsem předložil, možná je můžeme znovu předložit členům vašeho výboru, by bylo velmi důležité, abyste se vyjádřili, abychom slyšeli, jaký je váš názor, abychom to zohlednili v usnesení. A pane Flanagane, já to dělám předem. To usnesení ještě není napsáno. To bude napsáno někdy na konci února, až dostaneme návrhy od vašeho výboru, které bychom měli začlenit do kapitoly o životním prostředí. So. Děkuji. Jste znovu zváni na naše zasedání. Jakmile učiníte další kroky v procesu Brexitu. Děkuji vám, pane předsedo, uvidíme se příště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 Well, colleagues, if you... Vážení kolegové, připravte si hlasovací karty. Then we will start the voting session. Začneme s hlasováním. Ještě předtím chci pozdravit skupinu studentů, které pozval pan Florence Univerzity v Kleve. kteří budou přítomně na dnešním zasedání našeho výboru s profesorem Segensem. Vítejte. First, uh, item on our... Prvním bodem na seznamu, eh, o kterém budeme hlasovat, eh, je velice známá záležitost o sdílení zátěže a úsilí. Budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Za EPP máme o jednoho poslance více, než bychom měli mít. Teď už je to v pořádku, takže končím hlasování. A návrh byl přijat. Gratuluji. Dále budeme hlasovat o Lulu CF. Opět jediné elektronické hlasování, tak můžete hlasovat, prosím. Again, uh, EPP one too many. Opět máme o jednoho poslance navíc za EPP. Ještě stále tady je o jednoho poslance za EPP více, než by mělo být. Bylo by dobré, kdybychom to vyřešili. V EPP je potřeba, aby si někdo vytáhl kartu ze hlasovacího zařízení. Končím hlasování a návrh byl přijat. Gratuluji Nyní hlasujeme o otázce k ústnímu zodpovězení na komisi, zdrženlivý přístup k očkování a pokles pro očkovanosti v Evropě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní o tom též, ale otázka na radu. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat, pochopitelně. Dále budeme hlasovat o návrhu zprávy sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel. Tak, návrh 15. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 94, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Na 96, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 97, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 102, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 103, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 104, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 105, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 106. Ne, tak o tom nehlasujeme. 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Tran 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 123. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 124 elektronicky. Můžete hlasovat? Končím hlasování. Návrh byl přijat. 125, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Sto dvacet sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Sto dvacet osm, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Tran devatenáct, kdo je pro? proti. Ověříme TRAN 19 elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 131. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. 137, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 138 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 23 152, 153 a tran 23 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 154, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 24, tran 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 155, tran 25, pro? 25 a 26, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 156, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 157 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Sto padesát osm pro. Proti zdržel se někdo, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 159 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 160, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 161 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 162 pro, Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Myslím kompromis jedenáct, říká paní předsedkyně. Schváleno. 173 a 174. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 175 pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 175 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní. Návrh 28, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. 184 pro. Proti. Stržel se někdo. Ověříme 184 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 185 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 186 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 187 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 188 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Stran 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Kdo je pro ještě jednou? Tran jedna pro. Takže schváleno. Tran dva kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromis jedna kdo je pro? Pro, proti? Zdržel se někdo schváleno. 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 38 pro. Chcete ověřit 37? Dobře, takže hlasujeme elektronicky o 37. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 38 pro. Proti. Stržel se někdo zamítnuto. 39 pro. Proti. Stržel se někdo zamítnuto. 41 pro. Proti. Stržel se někdo zamítnuto. Tran 6. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 43 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 44 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Čtyřka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 53. Pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 57. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 58 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Sedmička pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 64 pro proti, zdržel se někdo zamítnuto, 65 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 66 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 67 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 11 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme osmičku elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Devítka, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Neviděla jsem vás, tak devítka, ještě jednou pro. Proti, držel se někdo. Ověříme devítku elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 70. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 71. Pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 77 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 79, 80 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 70, pardon, omlouvá se mi předsedkyně 12 pro, Proti? Zdržel se někdo schváleno? 87. Pardon, kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 87 pro. Proti? Zdržel se někdo schváleno? Ověříme tento návrh elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 14, 88, 89, 90, 14, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 91 pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Tran 15 pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 92 pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 93 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní návrh zprávy v pozměněném znění, kdo je pro? Pardon, budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat. A nyní musíme hlasovat eh, o mandátu ohledně zahájení interinstitucionálního vyjednávání. Opět elektronicky můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Teď už opravdu končím hlasování. Schváleno. Není to úplně na, na potlesk, protože to je skoro 50 na 50 není to velká většina. Next one is, uh... tak vypadá to konzistentně. Paní Ayuso Takže teď budeme hlasovat o označování alkoholických nábojů. Nápojů. 151. Kdo je pro, kdo je proti? Musíme to ověřit. 159. Bylo to úplně napůl, takže já nevím, jestli Víme, kde je většina. A je to zamítnuto. Takže teď. Pozměňovací návrh 160 a kde 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 161, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 3 a kdy 13, kdo je pro? Ne, jenom tyto dva. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A kde 14. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 166, 167, 168. To je všechno. 169 a 170. To je vše. Takže 167 a 168, protože 166 byla stažena. Kdo je pro? Nebylo to jasné. Nikdo. Kdo je proti? Je to zamítnuto. 167 a 168. Teď 169 a 170. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Agri 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172, 173 a Agri 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 18, pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 175 pro, proti, zamítnuto kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 21 eh, a Entasix pro, proti, zdrželi se, přijato 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kdo to řekl? Takže zahajuje hlasování. Okay, no, no, it might be, <laughs> it might be that you are right. <laughs> The vote is closed. So you see. Končím hlasování. Mě zajímalo, kdo to vidí tak špatně. 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se. 179, omlouvám se, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5. A Agri 22. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 a 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže 183, 184 zahájíme hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 6 a Agri 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 185, 186. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je to přijato. 187 a kdy 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Vy jste nehlasovali. 187 a kdy 24. Zvedejte ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Balíček o obsahu cukru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 190 pro, proti, zdrželi se minuto, zamítnuto 191. Sto devadesát jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 192 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 222, 223, 224, 225. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Je to balíček 222 až 225. 222, 223, 224, 225. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 221, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 227 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 228 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 229 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 230 pro, proti, zdrželi se přijato, 231 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, agre 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 odpada, agre 32 pro, proti, Zdrželi se. Ověříme Agri 32. Zahajuji hlasování. And it's closed. Končím. Zamítnuto. Agri 33. Pro. Proti. Zdrželi se. Agri 33. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Agre 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Blok 232, 233, Inta 9 a agre 35. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 234 až 237 plus Inta 10. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 239 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 240 a 242. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 241. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245 pro, proti, zdrželi se, přijato. 247 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 a 248. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 249 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 250 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 251 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 252 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 253 pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 255 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 256 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 258 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 259 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 267 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260, 261, kdo je pro, proti, zdrželi se. Neviděla jsem Alda tentokrát, takže 260 a 261, kdo je pro. Proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 262. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 264 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 263 a agre 39. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 269. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 266. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 11. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 275, 76, 77 a 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 274. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 274. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 279. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto kompromise 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 283 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 302 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 303 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 304 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 305 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se přijato, 17, INTA 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 52 a INTA 18 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 a pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 312 a Agri 56. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 57 a Inta 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 314 a Agri 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 313 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 316 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 317 pro, proti, zdrželi se přijato, 320 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 318 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 319 pro, proti, zdrželi se přijato, 321 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 322 pro, proti, zdrželi se přijato, 323 pro, proti, zdrželi se přijato, 324 pro, proti, zdrželi se přijato, 325 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 326 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 327 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 a Inter 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 328 a 329 pro, proti, zdrželi se. Kdo je proti? Je to přijato. 330, kdo je pro? A to odpadá. Kompromis 15, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 336 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 337 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 338 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 339 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 340 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 341 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 342 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 a 341 a Inta 26, kde je pro, proti, zdrželi se přijato 17 a 344 a Inta 27 pro, proti, zdrželi se přijato 18 a a Inter 28 a 345 pro, proti, zdrželi se přijato, a 19, 346, Inter 29 přijato, a když 61 pro, proti, zdrželi se přijato, Inter 30 e, pro, proti, zdrželi se, ověříme Inter 30, zahajuji hlasování. Inter 30. And the vote is... Inter 30. Ukončuji hlasování je to zamítnuto. 347 pro, proti, zdrželi se přijato. 348 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 62 pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 20 a INTA 32 a 349. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 350 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 63 pro, proti, zdrželi se přijato. 21, INTA 33 a 351. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 34 a AGRI 64 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16, To je pro, proti, zdrželi se přijato. A když 66, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 357 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 358 pro, proti, zdrželi se, přijato. A když 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23, INTA 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 360, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. INTA 38 pro proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 371 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 372 odpadá, 373 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 70 pro, proti, zdrželi se přijato, 374 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 375, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 376 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 393, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 a Agri 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 394 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 396 pro, proti, zdrželi se, přijato. 397 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 397, zahajuji hlasování. And disclose. Je to ukončeno. Zamítnuto. Chcete ověřit také 396? Ověříme si také 396. Zahajuji hlasování. And it's closed. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Agri odpadá. Takže 401, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 402, 403, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. O tom všem máme hlasovat? Takže ještě ověříme 402, 403, zahajuji hlasování. Je tady velký hluk, tak se nemůžu soustředit. Končím hlasování a je to přijato, omlouvám se. O těch ostatních nehlasujeme, děkuji za ten návrh. Je to přijato. Takže 405. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou 405. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to přijato? 404. A ten odpadá. 33. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 406, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 407 pro, proti, zdrželi se, přijato. 409 pro, proti, zdrželi se, přijato. 408 pro, proti, zdrželi se přijato. A kdy 76 pro, proti, zdrželi se přijato. A kdy 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 410 pro, proti, zdrželi se přijato. 411 pro, proti, zdrželi se přijato. A když 78 pro, proti, zdrželi se přijato. A když 79 pro, proti, zdrželi se přijato. A když 80 pro, proti, zdrželi se přijato. 412, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 413 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 414 a 415 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Technický kompromis. Anex 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Strana 38 hlasujeme o pozměňovacím návrhu 418. 418. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 421. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 422 pro, proti zdrželi se, ověříme. 422. Ah, Je to přijato. 423, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? Ověříme. 423. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 424, kdo je pro, proti, zdrželi se. 424, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 426 pro, proti. mi neříká dělá obojetné gesto. Takže 426, kdo je pro, děkuji, je to přijato. 428, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 431, 32, 33, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 437 pro, proti, zdrželi se přijato. 430. Tohle odpadá. Takže kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 441. část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 441. část. Zahajuji hlasování. Ale je to EPP a SD, takže je to ukončeno, je to přijato. Agri 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 442. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřista čtyřicet dva nebo se vás mohu znovu zeptat. 442. Zvedejte ruce. Já nemám nic proti pozměňovacímu návrhu. Všichni hlasují pro něj, takže je to přijato. Oblouvám se panu Pěchovi, ale kromě vaší ruky nebyla žádná ruka nahoře. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 448, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 449 a Agri 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 450 pro, proti. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. A teď končím hlasování. Je to přijato. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 454, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 459 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 460 a 461. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 462 a 463 pro, proti, zdrželi se přijato. 464 a 465. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 466. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 467 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 468 pro, proti, zdrželi se přijato, 58, kdo je pro, proti, zdrželi se Eh, přijato 469 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 472, kdo je pro, proti. Pro. Proti, zdrželi se, ověříme. The vote is And the vote is Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 516. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70 pro, proti, zdrželi se přijato. 517, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agresto, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 518 pro, proti, zdrželi se přijato. 519 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 101, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 520 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Chtěli byste udělat blokové hlasování až do 88, ten balíček paní Dornáno? Od 81 do 88. Mohou všechny frakce hlasovat en blok? Takže tento blok od 81 do 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto všechno. Pak máme 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri jedna kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 89, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 97 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je to přijato, ale ale radši to ověříme. 98. Zahajuji hlasování. And it's uh, closed. Končím hlasování a je to zamítnuto. A kde dva, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 100. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, a kde 3 pro, proti, zdrželi se ověříme, a kde 3, zahajuji hlasování a končím hlasování. a je to přijato. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sto tři a sto čtyři pro, proti, zdrželi se. Ověříme 103 a 104. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A já teď navrhuji znovu blokové hlasování od 106 až do 115, pokud je to možné. Můžeme, děkuji. Kde pro, proti, zdrželi se, Já jsem se ptala, jestli je to možné. A lidé říkali, že ano. Vy jste řekl, ne, já jsem vás neslyšela, no tak dobře. No ne, pokud máme námitku, tak musíme jít návrh po návrhu. Pane Pedičíny, vy jste to navrhl. 106. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 107 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 117, 118 a 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 tedy. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 6 a Inta 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 135 a Agri 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 137 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 138, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Inta 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Agri 8, pro? Omlouvám se, to odpadá, takže Agri 10, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 140, kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Eh, zamítnuto 141, zamítnuto 142 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 143 pro, proti, zdrželi se přijato, 144 pro, proti, ověříme 144. Končím hlasování. A je to přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 155 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 156 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 157 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 158 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. And it's closed. Končím hlasování. A je to přijato. Congratulations, Madame Ayuso. Gratuluji paní Ayuso. We still have ale ještě nekončíme. Máme ještě před sebou více než jedno další hlasování. Zhruba 7 až 8 hlasování. Takže příští víceletý finanční rámec, příprava postoje parlamentu k VFR po roce 2020. Paní a tematik zpravodajka kompromis 1, kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno, dvojka, kompromis, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, návrh 16 pro, proti, zdržel se někdo, ověříme 16 elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Pokud jste hlasovali všichni, Návrh byl přijat. 17 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 18 pro, proti, zdržel se někdo. Ověříme 18 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, nebo teď ho končím. Schváleno. 19 pro, Proti, zdržel se někdo schváleno. 20, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 26 pro. Proti, zdržel se někdo schváleno. 27 pro. Proti, zdržel se někdo schváleno. 28 pro. Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 31 pro. Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Ověříme 31 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 32 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 35 pro proti, zdržel se někdo schváleno, 37 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 36 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 38 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 39 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 40 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 41, až po 45. To jsou totožné návrhy pro, proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 46 pro, proti. Zdržel se někdo? Ověříme 46. Elektronicky můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato. 47 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 49 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pardon, naopak zamítnuto, říká paní předsedkyně, 50 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 51 pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto? 52 pro. Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 54 pro. Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 54. Ale vidím, že to bylo schváleno. Pardon, omlouvá se předsedkyně. 55 pro. Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 57 pro. Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 58. A ne, tak pardon, mluvá se mi předsedkyně 65 a 67, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 66, 70, 74, 75, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Šedesát osm pro. Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Sedmdesát jedna pro. Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis čtyři, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 82 pro. Proti. Pardon, omlouvá se paní předsedkyně. Kompromis 5, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 82, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 83 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 85 pro proti, zdržel se někdo schváleno, 86 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 87 první část pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 88 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 89 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 90 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 91 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 93 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 93, pardon, pro, proti schváleno, 94 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Konečné hlasování provedeme elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl schválen. Postupujeme dále. Evropská strategie o kooperativních inteligentních eh, dopravních eh, metodách. Jednička pro, proti, zdržel se někdo schváleno, dvojka pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis dva, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis tři pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis jedna pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šest pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se někdo zam, pardon, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 14 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se někdo ně, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 19 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 21 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 23, 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 24 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 32 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 38 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 39 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 40 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 42 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 43 pro, Já jsem chtěla říct 42, měla jsem pocit, že jsme o ní už hlasovali. Ano, my jsme to schválili, 42, takže to je 43 pro. Proti, zdržel se někdo zamítnuto, 45 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 46 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 48 pro, proti, zdržel se někdo schváleno schváleno. Konečné hlasování provedeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o Evropském semestru pro, ekonomi- pro koordinaci ekonomické politiky, roční analýza růstu 2018. Návrh jedna, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, dvojka pro, proti, zdržel se někdo schváleno, trojka pro, proti, zdržel se někdo schváleno, čtyřka pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pětka pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šestka pro, proti, zdržel se někdo schváleno, sedm první část pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se někdo, ověříme druhou část elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 8 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, 9 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 10 pro, Proti? Zdržel se někdo? Ověříme desítku elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 11. První část pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 12. pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 13, tři části, první část pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se někdo schváleno, trojka pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 14. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto, 15 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 17 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 19 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 20, raději znovu 20 pro, je to určitě schváleno, 21 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto 22 pro, proti, zdržel se někdo. Ověříme 22 elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 23. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo zamítnuto, 24 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 25 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Konečné hlasování elektronicky můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Teď budeme hlasovat o absolutoriech. Nejprve komise. Navrh jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Trojka pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Čtyřka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Pětka, pardon, pětka, ano, pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šestka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, sedm pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, osm pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, devět pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, deset pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, schváleno, pardon, jedenáct pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Konečné hlasování elektronicky můžete prosím hlasovat. Je to už skoro odhlasováno všechno, teď už tady končím hlasování. Návrh byl přijat. Budeme hlasovat o Mně. Návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Trojka pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Čtyřka pět pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Pět pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Šest pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Sedm ústní pozměňovací návrh tady máme. Přijímáte ten ústní pozměňovací návrh? Ano, dobře, takže o něm budeme hlasovat. Sedm s tím ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Osm pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, Devět. opět je to ústní návrh, souhlasíte s ním? Dobře, takže budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme devítku, raději elektronicky. Je to s tím ústním pozměňovacím návrhem. Můžete hlasovat, prosím. Už, už se blížíme konci hlasování, teď už končím hlasování a návrh byl zamítnut. Nyní nás čeká závěrečné hlasování. Provedeme ho elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní absolutorium EFSA. Návrh 1 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. Dvojka pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Trojka pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? Čtyřka pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Pětka pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Šestka pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Sedmička pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? Osmička pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? Zamítnuto, říká paní předsedkyně. Deset pro Aha, tak omlouvám se, přeskočila jsem osmičku. Dobře, tak osmičku znovu, možná jsem to trochu popletla. Pro? Je to jasně schváleno. Desítka. Pro. Proti. Strže. Toto ověříme. To ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Devítka pro proti, zdržel se někdo zamítnuto, konečné hlasování elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat. Teď ECDC, eh, e nikoliv ACDC. Jednička pro, proti, Držel se někdo? Ještě jednou jednička pro. Proti. Zdržel se někdo? Ověříme raději elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto trojka pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto čtyřka pro proti, zdržel se někdo zamítnuto, pětka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, šestka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Konečné hlasování je elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o EEA. Návrh jedna, kdo je pro? proti, zdržel, pardon, ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Dvojka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto, trojka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, pětka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, šestka pro, proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Konečné hlasování provedeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat. A nyní přecházíme k agentuře ECHA. Jednička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Dvojka pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? Trojka pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Teřka pro, proti, držel se někdo. Raději čtyřku ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Pětka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Šestka pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Konečné hlasování je elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a tento návrh byl přijat. A podle všeho jsme se dostali na konec části hlasování. Děkuji za spolupráci, za pochopení. Jak víte, paní Běnkovská Eh, tu jsme pořádali, aby nám písemně odpověděla na otázky a tím pádem jsme vyčerpali dnešní program.